Good afternoon, dear Dobré odpoledne, vážení kolegové. Prosím, usaďte se, abychom mohli zahájit toto zasedání. Začnu přijetím programu. Požádám vás, abyste se usadili. Bod 3. Schválení zápisu. Bod 7. Společný operační tým MARE a bod 8 dohoda EU-USA o ochraně osobních údajů při jejich předávání a zpracování a také bod 9 boj proti podvodům poškozit finanční zájmy prostřednictvím trestního práva musí být odloženy. A pokud proti tomu tady nic nemáte, schválíme upravený program jednání. Pokud je o jazykový režim, nemáme bohužel k dispozici eh, litevštinu, dánštinu a chorvačtinu a pak mám dlouhý seznam doporučený, osob doporučených koordinátory, které je třeba potvrdit Aha, já to tedy budu muset přečí Za prvé nominace zpravodaje stanoviska. Paní Gabriel z EPP byla jmenována zpravodajkou k dohodě o krátkodobém eh, bezvízovém styku mezi Evropskou uní a ostrovy Svatá Lucie, Timor-Leste, Spojenými Arabskými Emiráty, Dominikánský, Saint Vincent a Granada, Samoa, Trinidad a Tobago, Vanuatu a Grenada pokud jde o rozhodnutí o stanovisku návrh Evropské směrnice 211.16, pokud jde povinnou automatickou výměnu dat v oblasti e, zdanění, tady se koordinátoři rozhodli, že nebude vypracována žádná zpráva, žádné stanovisko. Pokud jde o slyšení a mise v druhé polovině roku 2015, koordinátoři schválili seznam lišení a misí abyste obdrželi tento seznam. Evropský ombudsman žádal zahrnout eh, zápisy z jednání koordinátorů Evropského parlamentu v období 2009-2014 do svého archivu. Koordinátoři s tím souhlasí. Jmenování pozorovatele pro proces volby prezidenta Eurochast, která proběhne 21. dubna 2015. Koordinátoři rozhodli vyslat eh, člena sekretariátu Libe, tak jak jsme to tradičně dělali i v minulosti. Pak tu máme návrh eh, dopisu předsednictví kterým se obracíme na předsednictví, pokud jde o nařízení o nových psychoaktivních látkách a o směrnici, která opravuje minimální pravidla pro eh, použití eh, surovin, které lze zneužít eh, v rámci výroby drog. Tady, tady koordinátoři schválili odeslání tohoto dopisu, pokud jde o Strukturovaný dialog a schrnující zprávu z roku 2015 koordinátoři se dohodli, že první setkání s komisaři Avramopoulosem a Jourovou za účasti místopředsedy Timmermance proběhne 5. 6. května 2015. Bod o společné operaci Máre bude projednán v později, tedy měl být projednán dnes, ale bude projednán později. A pokud jde o předložení návrhu rezoluce, a já tedy čtu ty jednotlivé návrhy, jako včeč, pokud jde o Evropský rok dítěte, bizoto, pokud jde o nárůst počtu šikany po internetu v Itálii, také bizoto, infiltrace teroristických organizací v prostřednictvím ilegální migrace, by to cirkulace nových syntetických druh v Evropě, by to nelegální obchodování s lidskými orgány z Afriky, by to o protestu přistěhovalců v oblasti Vittorio Veneto. A jako včetně násilí no, u sportovních utkání, jako včetně zrušení ústavní péče pro děti. Tedy všechno tato stanoviska nebudou, nebo všechno tato usnesení nebudou rozpracována. Potom tu máme petice. Maďarskou předložila Klára Ungár, pokud jde o nové volební právo v Maďarsku a Sara Lucia Hazel Roising získala 230 podpisů, týká se to petice o změně eh, Charty základních práv Evropské unie. Jste tedy eh, připraveni schválit tato doporučení koordinátů, Pokud ano, můžeme pokračovat k dalšímu bodu. Je to bod 4. Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti OPR. My nyní požádáme paní Wikstrom, aby nás seznámila s tím, jak proběhl druhý trialog, který se odehrál 31. března. Paní Wikstrom, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už jste správně řekla, ten druhý trialog proběhl 31. března. A my jsme se bavili hlavně o rozsahu působnosti směrnice. V návaznosti na předchozí trialogy, které se týkaly obecných podmínek a konkrétně také konkrétních podmínek pro žáky a studenty, umožnění hospodářské činnosti pro ně, to znamená, aby mohli legálně pracovat. Všechny instituce opětovně potvrdili neměnost svých stanovisek, ačkoliv Evropský parlament argumentoval tím, že nový návrh dává smysl protože by zahrnoval nové povinné kategorie a také placenou odbornou přípravu a činnost OPER. Víte, že eh, na činnost OPER se v tuto chvíli nevztahují žádná obecná pravidla, to znamená, že OPER představují velice eh, zranitelnou kategorii eh, zaměstnanců, kteří mohou být jednoduše vykořišťováni. Pokud je o placenou odbornou přípravu, my eh, zastáváme názor, že učňové by měli být placeni a proto je důležité, aby neplacená odborná příprava nebyla součástí této směrnice. Rada však trvá na svém stanovisku v tom smyslu, že není třeba mít společné kategorie v rámci celé Evropské unie, maximálně pro studenty a vědecké pracovníky. Nicméně my jsme se dohodli na kompromisním textu v článku 6.5 Osoby, které legálně pobývají na území Evropské unie, mohou tedy legálně požádat o práci rada. Také znovu vložila do textu úvodní ustanovení 12, které bylo původně vypuštěno a tam tedy apelujeme na členské státy, aby se na doktoranty dívali jako na vědecké výzkumné pracovníky, nikoli pouze jako na studenty. byl přijato naše pozměňovací, eh, náš pozměňovací návrh v tom smyslu změnit definici vzdělávacího zařízení a eh, zahrnout veškerou odbornou přípravu a stáže do práce. Pokud jde o práci v odvětví tzv. bílých límečků, komise a rada souhlasí tedy s tou hranicí 20 hodin mm, placené práce týdně, zatímco rada chce pouze 10 hodin. My ale chceme, aby lidé pracovali legálně. Víme, že studenti vždycky pracují, jsou ochotní, ale většinou je to na černém trhu, protože legálně nemají možnost. Během obou trialogů se podařilo paní předsedkyně dosáhnout pouze omezené pokroku. A proto navrhuji, abychom příští trialog odložili tak, aby rada měla čas zpracovat technickou stránku věci, lépe se obeznámit s klíčovými aspekty této problematiky, tak, abychom se během trialogu nemuseli dohodovat opakovaně o každé maličkosti, což také tedy uh, Ehm, nepřispívá k pokroku, pouze plítváme časem. Rada a komise souhlasili s odložením dalšího trialogu, proto také nemáme žádné další datum, ale já jsem přesvědčená, že tedy probíhá živá debata i na úrovni členských států a že probíhají technické dialogy a trialogy. Takže já samozřejmě budu nadále průběžně informovat tento výbor o případném pokroku nebo potížích, se kterými se potýkáme. Já samozřejmě doufám, že to bude spíš pokrok než potíže. A děkuji za vaši pozornost. Upozorňuji na to, jak důležitá je tato směrnice, protože máme k dispozici zprávy například z Německa, ze kterých vyplývá, že tohle je tedy jeden z nástrojů, který nám pomůže řešit eh, všechny demografické problémy, se kterými se nyní v Evropě potýkáme. Děkuji za trpělivost, jsem připravena odpovědět na vaše otázky. Děkujeme, říká paní předsedkyně, doufám, že dojde k nějakému vývoji v této věci. Chce si někdo z kolegů vzít slovo? Zdá se, že ne. takže vám přejeme mnoho úspěchů v další práci. A tady další bod programu. Pod pět orgány evropských institucí a lidská práva v Evropě doporučení parlamentního schromáždění Rady Evropy. Pozvali jsme pana McNamaru, aby nás seznámil s tímto doporučením. Pan McNamara je zpravodajem eh, parlamentního schromáždění výboru eh, Rady Evropy, kde řeší problematiku lidských práv. A eh, samozřejmě pro náš výbor je důležité spolupracovat s Radou Evropy Vítejte u nás ve výboru. Jak asi víte, kolegové, mm, parlament apeloval na to, abychom posílili spolupráci s příslušným výborem parlamentního schromáždění a mm, tady, tedy teď již se toto realizuje a jsem ráda, že vás můžeme přivítat mezi námi pane McNamaro, a e, s, s, určitě velice rádi si vyslechneme tuto zprávu, která je e, i relevantní pro účely naší zprávy o stavu lidských práv. Takže pane McNamaro, máte slovo. Um, like thank... Za prvé dovolte, abych poděkoval za laskavé pozvání na vaší schůzi dnes. Eh, já si velice cením této příležitosti. Já jsem zpravodajem, takže eh, ale mm, eh, i velice si cením této možnosti s vámi diskutovat, jakožto z titulu funkce předsedy výboru. Na začátku musím říci, že v, v prosinci 2013 eh, náš výbor pro lidská práva mm, si vyměnil názory s paní Kinga Gens, s vaší bývalou předsedkyní, poté co váš výbor, pan Louis Michel tedy, připravil zprávu o stavu lidských práv v EU v roce 2012. Dnes bych chtěl eh, říct, mm, pohovořit tedy mm, o naší zprávě, která byla přijata naším výborem parlamentního schromáždění 20 27. ledna tohoto roku a mm, i stálý výbor e, toto odsouhlasil v Paříži 6. března. I to vychází z rozpravy, která proběhla v červnu 2012 a poté byro předalo toto agendu našemu výboru. Parlamentní schromáždění vyjadřilo obavy, že by mohlo dojít k duplikaci činnosti Rady Evropy a Evropské unie, především po té, co byl jmenován zvláštní představitel EU pro lidská práva. Parlamentní schromáždění pečlivě se věnuje veškerým iniciativám a mechanismům, eh, eh, které se týkají dodržování eh, kodaňských kritérií v EU a i v říjnu 2013 se konala diskuze o tom, jak se vyhnout duplikacím této činnosti a i tedy k tomuto byla přijata doporučení. Schromáždění zopakovalo, že je třeba se vyhnout duplikacím, tedy překrývání naší činnosti mm, v oblasti propagace lidských práv a to znamená, veškeré takové iniciativy musí vzít do úvahy i to, že Rada Evropy zde hrála a hraje svoji roli a je takovým měřítkem pro stav lidských práv v Evropě. Ve zprávě se zaměřují i na to, jak evropské instituce, tedy rada, a, e, e, tedy Evropská rada, Evropská komise, Evropský parlament, Soudní dvůr i vaše instituce jako Evropská centrální banka e, berou do úvahy lidská práva ve své činnosti a jak je propagují uvnitř i mimo Evropskou unii. A to je především důležité nyní, teď po té, co nabyla účinnosti Lisabenská smlouva, která rozšiřuje tyto činnosti i v dalších činnostech, které tradičně spadaly do kompetence Rady Evropy, které se týkají tedy justice a vnitra. A pro účely přípravy této zprávy, tak v březnu březnu 2014 jsem zorganizoval slyšení s panem Trišetem, bývalým předsedou ECB a s panem Kejrumem, který je ředitel eh, eh, agentury FRA EU a po volbách, zrovna po volbách jsem navštívil eh, Brusel, setkal jsem se s řadou představitelů rady a unie jako takové, i s zástupci komise a se zástupci občanské společnosti. Ve své zprávě zdůrazňuji, že Evropská unie se opírá o stejné klíčové hodnoty, demokracie, právní stát, lidská práva. V některých oblastech se snaží zajistit, zajistit vysokou ochranu, což lze doložit i vaší chartou lidských práv. Nicméně Evropská unie má velké potíže, eh, pokud jde o disciplínu ve vlastních členských státech, pokud jde o systémové porušování těchto klíčových hodnot. Sdělení komise o novém evropském rámci na posilování právního státu z března 2014 se právě týká eh, tohoto vákua a navrhuje se zde mechanismus, jak reagovat na ohrožení lidských práv v členských státech. Pokud ten mechanismus bude implementovat, tak by se měl eh, koordinovat s Radou Evropy, což je zásadní i pro váš výbor.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 Samozřejmě i veškeré monitorovací orgány Rady Evropy by měly se také zapojovat do tohoto mechanismu, podle mého soudu. Samozřejmě, což i bude znamenat eh, judikáty eh, eh, z, našeho Štrasburského soudu, další zprávy příslušných výborů a komisí i stáleho monitorovacího výboru parlamentního schromáždění. My budeme už se spolupracovat s Evropskou agenturou pro lidská práva. I parlamentní schromáždění vyjádřil obavu, že by mohlo dojít k duplikaci komplikaci, k překrývání činnosti eh, mezi touto agenturou, tedy EU a Radou Evropy. Její kolega Bares Zelevič z Lotyšska v roce 2010 připravil zprávu a poté eh, jsme přijali rezoluci, jak tedy zabránit eh, překrývání naší činnosti eh, s činností Agentury pro lidská práva EU. Také se zde apeluje na členské státy, aby alokovali prostředky na ty různé evropské mechanismy na ochranu mm, lidských práv Poté, co jsem si vyměnil názory s ředitelem této agentury, panem Kerumem, eh, v roce 2014, tak jsem dospěl k závěru, že Agentura pro základní práva a Rada Evropy eh, nastolili strukturovaný způsob, jak se doplňovat a vyhnout se duplikacím eh, činnosti. Samozřejmě jste, eh, je třeba, aby i vzhledem k eh, finanční efektivnosti se doplňovaly, aby, nedoch, aby docházelo k minimálním duplikacím. Také i hovořím o přistoupení EU k Evropské umluvě lidských práv, což je zásadní pro to, abychom zajistili, že Unie bude dodržovat lidská práva a byl jsem zklamán, když jsem si přečetl stanovisko Evropského soudního dvora z roku 2013, které se právě zabývá eh, přistoupení k úmluvě. Eh, byl jsem zklamán, protože eh, v podstatě zde toto téma již bylo hodně komentováno různými odborníky, právníky a dalšími. A mm, toto soudní rozhodnutí eh, ale stanovuje, že zde existuje celá řada eh, překážek k tomuto přistoupení a že by to byl proces velice zlouhavý, ne nemožný. Přistoupení k eh, umluvě lidských práv je ale právní závazek podle Lisabonské smlouvy a já doufám, že vaši představitelé naleznou způsob, jak tuto situaci vyřešit. A v neposlední řadě ve zprávě se zabývám i dalšími institucemi, jako Evropská centrální banka, Evropský mechanismus stability, což není tedy samozřejmě instituce EU. A já se zamýšlím na to, na to, nad tím, jak rozhodnutí těchto institucí lze tedy eh, efektivně eh, eh, Eh, které se tedy eh, ukládají především v některých členských státech, jak to může mít dopad, efekt na stav lidských práv v těchto zemích, protože eh, řešení ekonomické krize je velice mm, kontroverzní, protože zde neexistuje transparentnost, některá ta opatření nebyla demokraticky mm, přeskoumávána, toto i vyjádřilo celé parlamentní schromáždění, takže mm, potom na základě návrhu, které vyplývají z mé zprávy, tak eh, zde bylo přijato eh, eh, usnesení v roce 2014, přijato tady plným schromážením, kde se opět hovoří o tom možném přistoupení EU k umluvě Rady Evropy, protože to je tedy priorita. I, mm, i naše tedy parlamentní schromáždění i vyzvalo Unii, aby strukturovaně spolupracovala s Radou Evropy, aby se i využilo know-how Rady Evropy a zkušenosti Rady Evropy pokud jde o návrh Evropské komise o mechanismu právního státu, tak parlamentní schromáždění je názoru, že Evropská unie by měla informovat Radu Evropy o tom, jak se bude implementovat toto rozhodnutí a měli, bych, měli byste využívat know-how Rady Evropy. Dále parlamentní schromáždění se domnívá, že Evropská unie by měla eh, přeskoumávat návrhy svých zákonných norem, tak aby byly slučitelné s chartou lidských práv. Toto doporučení je především důležité pro vás, tedy pro vás poslance Evropského parlamentu i samozřejmě pro vaše e, právníky a zaměstnance. A e, takže já jsem řekl, eh, tedy jde o eh, to, abychom věděli, jaký bude dopad návrhu legislativy eh, na dopad na lidská práva, aby se to vyhodnocovalo předem, aby mm, i, se, i bylo známo tedy, jak, jaký dopad budou mít i ty pozměňovací návrhy, protože často tím se do podrobna nezabýváte. Takže zde by mě zabýval váš feedback i feedback právní služby Potom i mm, zde v Bruselu o tom hovořili někteří partneři v tom, že mm, i právní služba komise třeba nemá e, dostatečné zdroje, aby mohla přeskoumávat takovýto dopad veškeré legislativy i návrhu novel této legislativy a že mm, samozřejmě nemůže, tedy se, nemůže přeskoumovat veškeré dopady na lidská práva. A nakonec parlamentní schromáždění i apeluje na členské státy, aby revidovali, i tu, aby, aby ratifikovali revidovanou sociální chartu, protože ještě členské státy to neučinili. Ve svém doporučení určené eh, radě ministrů, mm, tak eh, zde se hovoří o tom, že je třeba aby veškerá vyjednávání o e, přístupu EU k umluvě lidských práv, aby se to uzavřelo co nejdříve a na základě tedy návrhu Evropské komise a aby se vytvořila expertní studie, aby, byl, e, aby bylo i jasné, která e, ta úsporná opatření, ekonomická opatření mají dopad na sociální a hospodářská práva. Zda, závěrem doufám, že po přijetí zprávy tak spolupráce mezi Evropskou unii a Radou Evropy eh, která vychází z memoranda o porozumění uzavřeném v roce 2007, že ta spolupráce zůstane dobrá a že se budeme vyhýbat překrývání činnosti v těchto klíčových oblastech, tedy právního státu a lidských práv. Také doufám, že i úvahy, lidskopráv, lidskoprávní úvahy budou vždycky reflektovány eh, evropskými institucemi ve veškerých rozhodnutích, které bude podnikat. A jak jsem řekl, je to mm, i mm, Eh, především důležité pro zákonodárné orgány, aby eh, vždy garantovali, že jakékoliv legislativní návrhy nebudou porušovat lidská práva. Dále bych rád, abyste prostudovali naše doporučení obsažená v tom, v tom usnesení a abyste i zvážili tedy i mm, tom, že eh, při přípravě legislativy v oblasti justice a vnitra, že zde musíte vždycky zachovat vysoký standard lidských práv v EU i v Evropě evropském prostoru jako takovém a kromě toho je třeba i posílit pravidelný monitoring, pokud jde o dodržování korenských kritérií ze strany členských států a je třeba i posílit pravidelný monitoring, což je i princip eh, Rady Evropy a samozřejmě s tím, že mm, toto všechno, tyto, tento monitoring a kontroly je třeba koordinovat s Radou Evropy, abychom se vyhnuli duplikacím. Dále bych chtěl ještě poděkovat vašemu sekretariátu, eh, mm, mm, který eh, tedy mě eh, uspořádal cestu v červnu po volbách zde a chci poděkovat především Agněšce za přípravu. A děkuji, děkuji ještě jednou za pozvání a budu se těšit na vaše připomínky. Thank you. Děkuji. vám eh, za úvod, pane McNamara, bylo to velice eh, zajímavé, obsažné a, a rada by se dala slovo paní Zipl. Mnohokrát děkuji. A děkuji také panu Namarovi. za jeho úvodní slovo. Myslím, že to bylo velmi zajímavé, ale také z mého osobního pohledu, stejně jako jiné zprávy, které dostáváme pořád dokola, eh, to bylo děsivé, protože si často rádi představujeme, že v Evropě, že svět je v pořádku a otázka eh, porušování základních práv je něco, co kritizujeme spíš eh, někde jinde, ale ne u nás. A proto je velice důležité, abychom si sami udělali pohled do zrcadla na začátku vašeho příspěvku se hovořilo dokonce o systematickém porušování základních hodnot, alespoň v některých členských státech, a o problému, jak eh, koordinovaně dohlédnout na to, jestli základní hodnoty a lidská práva jsou opravdu dodržována. Vy jste dokonce hovořil o právním státu a opravdu právě teď se zabýváme tím, a ten parlament náš už to několikrát požadoval, zabýváme se přeskupem eh, kodaňských kritérií. Komise se vždycky ptala, eh, co to je, eh, nebo podle jakých kritérií by se to mělo sledovat. A já si myslím, že by bylo důležité, aby abychom spolupracovali s eh, Radou Evropy a s dalšími na stanovení takových kritérií a eh, měli potom eh, možnost sestavit zprávu o všech členských státech podle těchto kritérií. Bohužel vám ještě asi dlouhou cestu. Pamatuji si z posledního volebního období, kdy jsme po komisi požadovali takové posouzení sociálních dopadů a to zatím jsem ještě nevěděla vůbec. A otázka ehm, sledování eh, dodržování základních hodnot eh, nebo posouzení dopadů, to eh, si myslím, že ta tady ještě není. A není to nedostatkem personálu, ale spíše chybějící politické vůle. Zejména v situaci, kdy různé zákony z různých politických důvodů jsou schvalovány poměrně rychle a mm, potom mi přijde argumentace, eh, že tady to nejde, tak trochu divná. Měl bych několik eh, konkrétnějších otázek. První. Vede Evropská eh, rada Evropy, už jste hovořil o agentuře pro základní práva, kontakty s komisí Eh, kde by se zabývala přeskumem základních práv a jejich dodržování. Mohl byste nám také říct něco o tom, jak vypadají vaše kritéria pro posuzování dodržování eh, základních hodnot? A pokud jde o otázku systematického porušování základních práv, tak tam by mě zajímalo, jestli eh, si myslíte, že toto porušování v posledních letech narůstá a jestli podle vašich zkušeností porušování základních práv probíhá v některých členských státech, v hodně členských státech a jestli v posledních letech se objevují nějaké oblasti, kde by eh, základní hodnoty byly porušovány nějak mimořádně nápadně a v některých oblastech eh, zase naopak ne tolik. Děkuji paní Zippel, paní Lambert. Mnohokrát děkuji za vaši prezentaci. Celá bych podpořila to, co říkala teď kolegyně Zippel. Také mě zajímá to, kde jste hovořili o, o důsledcích úspor a na základní práva. Já jsem také členkou výboru pro zaměstnanost a sociální věci tady v parlamentu a my se tím tam zabýváme. A už jsme tady měli také zprávy z předchozího funkčního období, například o dopadech rozhodnutí trojky. A máme z toho takový hezký eh, přehled eh, rozhodnutí eh, na úrovni Evropské unie, které, která jsou eh, finanční a dopad na národní úroveň, kde e, se to promítá například e, do jiných politik, e, do přístupu k zdravotnímu, zdravotnímu ošetření nebo k sociální politice. Čili myslíte si, že existuje nějaký způsob, jak bychom mohli lépe koordinovat s Radou Evropy, která tady zastupuje mnohem více eh, rozměr národních parlamentů. A jsou nějaké myšlenky, které bychom také mohli eh, zahrnout do eh, našeho hodnocení v rámci semestru, kdy se zabýváme těmi každoročními doporučeními komise k národní politice, kde se celá řada těchto otázek dostává na přetřes a mohli bychom se tam lépe koordinovat. A potom k tomu, co jste říkal k koreňským kritériím. To nám velice leží na srdci. Eh, hlavně mají vliv před vstupem a potom už se zdá, že se má za to, že když jste v Evropské unii, tak už nemůže nastat problém, ale my samozřejmě víme, že je a může. Takže otázkou je, jak eh, navazovat po vstupu na koreňská kritéria. Nejde o to jenom, co eh, eh, dělat, říkat jiným, co mají dělat o lidským právu, v lidských právech, ale také být mnohem sebekritičtější. Děkuji, paní Lambert, pan Krysohonos. Děkuji, paní předsedající. Pokud je o reakci Evropské unie na eh, hospodářskou krizi, zpráva parlamentního schromáždění Rady Evropy přesně zdůrazňuje, nedostatečnou transparentnost rozhodovacího procesu a nedostatečnou odpovědnost, kterou eh, nesou ti, kteří přijímají rozhodnutí. Je ovšem třeba zdůraznit, že eh, tři roky po zveřejnění série rozhodnutí Evropské eh, komise pro lidská práva, která zjistila, že teoreticky Řecko a prakticky Trojka porušili několik k ustanovení Evropské sociální charty vzhledem k opatřením přijatým v eh, rámci úspor nebylo učiněno nic k zastavení eh, tohoto porušování. Naopak, je to nebevolající, že eh, sami evropské instituce, zejména Evropská komise a Evropská centrální banka v současné době požadují, aby nová řecká vláda, která má lidový mandát k eh, ukončení úsporných opatření, zapomněla na svůj mandát a pokračovala ještě dále směrem k porušování Evropské sociální charty, například tím, že bude legalizovat hromadné propouštění zaměstnanců zaměstnavateli navzdory článku 4 charty. Ještě eh, více pobouřující je skutečnost, že řada těchto požadavků nemá nic společného s finanční stabilitou, nebo eh, eh, jakýmkoliv eh, finančním ziskem, akorát slouží účelu zveličení nebo rozmnožení zisku kapitálu. Proto bychom si měli klást otázku, jestli úspory jsou prostředkem k boji s finanční nestabilitou, nebo jak tomu budeme říkat, nebo jestli předluženost členských států Evropské unie není eh, prostředkem ke konci, což jsou úspory samotné, eh, k účelu, a což jsou úspory samotné. Protože to potom znamená, eh, že vliv kapitálu na národní ekonomiky je zvětšen na úkor a pracovní síly. A to je samozřejmě ke škodě celé evropské ekonomiky. Děkuji, paní předsedkyně. Já na doktora McNamaru mám otázku, která doplňuje k tomu, co řekl předřečník právě. Já bych se zeptat, co přesně znamená to mít evropské právo to znamená, eh, tak jak to vidíme tedy z pohledu Rady Evropy či Evropské unie. A já se ptám, co to tedy znamená, toto evropské právo, protože eh, na dvou parlamentních schromáždění v roce 2012 a 2014 tak Rada Evropy jasně eh, skritizovala porušování základních práv kvůli politice škrtům, škrtů ve dvou eh, rezolucích, které zde připomněl právě předřečník Krysofulos. Ale jak to vypadá, ta komisi to neleží na srdci. Toto právo jí neleží na srdci. A e, my jsme vznesli otázku tedy ohledně dopadu těchto politik škrtů na základní práva a pan komisař Katajnen na to za komisi, celou komisi odpověděl takto, že v určitém smyslu evro, e, e, evropské předpisy a evropský rule of law, právní stát, v podstatě E, to neplatí, to se odkládá v situaci řeku, poněvadž Řecko má problém e, s dluhem a to se musí vyřešit s věřiteli. A, takže já se tedy ptám na toto. Vy kritizujete dopady mm, e, politiky škrtů na základní práva. A komise, ale tato vidí jinak, ta vidí jinak tato práva. A já se ptám, je to jeden z problémů, proč eh, se nám nepodařilo zatím hm, vyřešit přistoupení eh, Evropské unie k úmluvě základních práv Rady Evropy. Děkuji, paní Spinelli. A nyní opět má slovo náš host, pan McNamara. Thank you very much. Děkuji. Budu se snažit odpovědět na všechny otázky postupně, tak jak byly kladeny. Vy jste se ptali, jaký existuje základ pro práva, nebo tedy jaká práva máme na mysli, když říkáme, že jsou porušovaná. Já si myslím, že to jsou práva, která jsou zakotvená v Evropské úmluvě lidských práv, v Lisabonské smlouvě, smlouvě o fungování Evropské unie a v Evropské sociální chartě. Všechny tyto dokumenty hrály zásadní úlohu při formulování myšlenky práv v evropském prostoru. Pak se se ptali na úlohy, na úlohu Rady Evropy v této věci, jaká jsme tedy konkrétně zjistili porušování lidských práv v jednotlivých členských státech, kterými orgány. Já eh, bych řekl tedy, že eh, tyto hrozby a případy lze najít v každém členském státě, ale pokud jde o systemické hrozby, například mm, o problém zacházení s národnostními menšinami v Pobaltí, problém s porušováním jejich práv. Tedy tyto problémy byly zdánlivě vyřešeny před přistoupením pobaltských států do Evropské unie, ale deset let po přistoupení se ukazuje, že tedy eh, členové těchto národnostních menšin mají nadále problémy při získávání základních práv, například občanství. Problém je také s respektováním práva žadatelů o azyl a je tu trochu problém oddělit tedy příčinu a důsledek. Já tedy z pozice irského poslance vidím, že tedy hovoříme o lidských právech a o problematice eh, přistěhovalectví jako o dvou oddělených problémech, ačkoliv tady je jasná souvislost. Pak to byla otázka systemické, jaké jsou systemické hrozby pro fungování právního státu. Například oddělení moci eh, v členských státech nezávislé soudnictví. To jsou eh, principy, které jsou v některých členských státech ohroženy. A zdá se, že neexistuje mechanismus, který by umožnil na takovou skutečnost reagovat. Samozřejmě otázka, zdali je tedy vhodné, aby Evropská unie měla mechanismus, který eh, by řešil každý jednotlivý případ porušení lidských práv. Od toho máme konec konců soudy, které jsou lépe vybaveny přeskumu věci. Tady by možná stačilo jen, kdyby se jejich eh, postup eh, urychlil, kdyby tedy se případy tak nevlekly. Teď je otázka, zdali tedy ta systemická hrozba nespočívá i v tom, že některé typy případů soudy ignorují, jak se objevuje i v naší zprávě. Uh, pokud jde o otázku, zdali máme nějaké konkrétní návrhy, já bych řekl, že existuje jeden. Jean-Claude Trichet se účastnil zasedání výboru a představil svoji představu aktivit. které hodlá vyvinout. Popsal svoji situaci eh, tak, že se cítí jako pilot v kabině letadla, které přelétá nad pustinou, kterou zanechal kolaps bankovního sektoru. Ale zároveň tedy eh, řekl, že nelze uplatnit ustanovení eh, Charty o základních lidských právech na fungování ECB. ECB pouze stanovuje základy monetární politiky. A smlouva o fungování Evropské unie upravuje pouze nezávislost centrálních bank jednotlivých členských států. Padl návrh, zdali takové porušení není, eh, nevzniká i v důsledku toho, že ECB se věnuje pouze měřítku inflace a nikoli měřítku uh, inflace a zaměstnanosti, jak je to ve Spojených státech. Je pravda, že právo na práci je jedno ze základních lidských práv. Já jsem se tady přinesl text Dublinské deklarace k této věci a tam se v angličtině i ve francouzštině docela jasně říká, že článek 15 dává právo na práci, právo zapojit se do práce. Ale pak se tam říká, každý občan Evropské unie má právo hledat se zaměstnání eh, nebo svobodu být zaměstnán. A, a tady je tedy trošku obtížné to interpretovat. Možná to je takové úmyslné mlžení, ale já si myslím, že není dobré, když Evropská centrální banka jak se vynechává ten ukazatel zaměstnanosti, protože tím ignoruje jedno ze základních lidských práv. A možná, že bychom tedy měli vyzvat ECB k tomu, aby se věnovala i tomuto indikátoru a měřila lépe dopad svých politik na socioekonomický vývoj. Ono to souvisí s určitou politickou ideologií, kdy socioekonomická práva ustupují do pozadí před e, těmi hospodářskými, politickými potřebami. A to asi souvisí i s tím, že socioekonomický dopad politiky škrtů byl do jisté míry podceňován. Pokud je o řeckou otázku, já sám jsem s velkým zájmem sledoval vývoj v Řecku. Jsem jirským poslancem, čili i na nás se vztahoval záchranný balíček a proto se dívám se eh, sympatiemi na voleného zástupce řeckých lidí, řeckého lidu. na které tedy bylo na který bylo uvoleno velké břímě, například ve srovnání se situací v Irsku. Já jsem nakonec jakožto lejbrista, který je členem sekce SND v parlamentu, podporoval eh, kroky eh, vlády, které šly vlastně proti duchu mého základního kréda, na druhou stranu však si myslím, že v Irsku jsme na tom byli trochu jinak, v tom smyslu, že vláda měla možnost se svobodně zvolit opatření a kroky, zatímco Řecku jsou vnucovány. Ale musím říci, že i my jsme museli tedy učinit velmi bolestivá rozhodnutí. Tím tedy nechci říci, že ve chvíli, kdy eh, země čelí zásadní eh, fiskální krizi, tady, tady Trisha řekl, máte dvě alternativy. Ty alternativy, buď sladíte vaše výdaje s příjmem, nebo najdete nějakého bohatého dárce, který vám vypomůže. Eh, Irsko se rozhodlo jít tou první cestou, významně jsme seškrtali výdaje, ale ten dopad na socioekonomický život nebyl tak zásadní, tedy nebyly, nebyla omezena práva kolektivního vyjednávání, což pokud vím v Řecku, v Řecku k němu došlo. A konečně poslední španělská otázka. Italská, promiňte. Ano, tím se vlastně vracíme k té myšlence, co jsou to práva. Já myslím, že v Evropě se na to díváme ortodoxně, odlišujeme striktně politická a socioekonomická práva. A já si myslím, já tedy osobně si myslím, že stát je legitimní ve chvíli, kdy respektuje práva a to i tam, kde zastupuje své občany vůči nadnárodním institucím a korporacím, jako je například Evropská unie. Čili opakuje tedy, eh, stát vlastně získává legitimitu tím, že hájí a prosazuje práva svých občanů. A ve chvíli, kdy tak nečiní a místo toho uvaluje opatření, která podrývají tato základní práva, tak podrývá i svoji legitimitu. Děkuji vám, pane McNamaro, za to, že jste mezi nás přišel a za vaše zajímavé myšlenky a předané informace. Myslím, že tohle je dobrý e, příklad spolupráce. Takže ještě jednou děkuji. Přeji vám hodně úspěchu ve vaší práci. A nyní musíme přerušit eh, zasedání na 15 minut, protože i když tady máme eh, zpravodajku paní Wikström, předpokládám, že nemáme další eh, pozvané, které jsme žádali o vystoupení. Takže bych navrhla, abychom vyčkali nyní do... Nebo jsou tady, nebo tady nejsou? Pokud ne, tak budeme muset vyčkat. Pokud jsou, tak můžeme pokračovat. Tak 10 minut, 10 minut.

So, colleagues, uh... kolegové, budeme pokračovat. Budeme pokračovat s odpoledním zasedáním a já bych ráda, abyste se všichni posadili. Budeme pokračovat. A to máme tady dnes odpoledne řadu řečníků. I will wait until... Počkám, až se Cecílie usadí. V bodě 6 našeho programu ehm, máme tedy to téma, které se týká členského státu odpovědného za přeskum žádosti o mezinárodní ochranu u eh, nezletilých osob a jako mm, mm, týká se to tedy dublinského nařízení a to uvede paní Cecilia Wikström a poté jsme pozvali některé řečníky z organizací, kterých se to týká, aby eh, stručně popsali mm, své názory, svá zjištění, a, e, e, a zdali tedy je třeba vydat nějaký poziční, poziční materiál k tomuto návrhu legislativnímu a v podstatě týká se to pouze článku 8, nařízení jednoho článku. Nejprve paní Wikström, slovo máte nejprve vy a poté vyzveme také další řečníky a stínové zpravodaje také. Paní Wikström, nejprve děkuji kolegové uvědomuji si, že zde na sebe beru riziko, že se budu opakovat, ale já si myslím, že je důležité, abychom si schrnuli historii zprávy, poněvadž již začala za předchozího období. Já jsem byla tedy zpravodajkou pro rekodifikované dublinské nařízení, což bylo přijato v červnu 2013, ale byl tam jeden článek, respektive jeden odstavec, nad kterým nebyla schoda, článek 8.4 konkrétně, kde se rozhoduje, který stát je zodpovědný za asilovou žádost u nedoprovázených nezletělých osob. Dublinské nařízení v tomto není jasné, nevyjasňuje se, který by to měl být stát, jaké by mě zde mělo platit obecné pravidlo. A Eh, předchozí nařízení bylo vykládáno členskými státy, takže i tyto nezletilé osoby mohly být eh, převezeny zpět do toho státu, mm, ve kterém tedy se poprvé ocitly a eh, všechny smluvní strany se dohodly, že je třeba ale toto pravidlo vyjasnit, ale to je důležité, ale ale nemůžeme se dohodnout na způsobu, jak to udělat, jak to vyjasnit a precizovat. Komise a parlament chtěli to precizovat tak, že by to měla být ta země, kde ta nezletilá osoba podala poslední žádost, kdežto rada trvala na tom, že by to měla být ta země, kde byla podána první asilová žádost. A tady jsme se prostě nedohodli. V době vyjednávání zde i před soudním dvorem eh, byla jedna věc, která se toho týkala, zatím nebyla rozhodnuta a poněvadž jsme se nedohodli, tak jsme to nechali že, eh, tak, že znění zůstane jako v předchozím nařízení s tím, že ale musí to být vždycky v nejlepším zájmu nezletilé osoby. Také jsme tam udělali něco neobvyklého. Podařilo se nám eh, přijmout společné prohlášení, které podpořili všechny tři instituce eh, v tom smyslu, že jakmile Evropský soudní dvůr v této věci rozhodne, tak komise opět eh, tento odstavec dublinského nařízení znovu otevře a předloží návrh, který by měl reflektovat judikát soudního dvora. A e, v červnu 2013 před e, leda, že by tedy ten judikát byl vydán. Ano, ten byl vydán, byl v souladu s pozicí komise a parlamentu, to znamená, je třeba se vyhnout zbytečným přesunům těchto osob a e, měl by to být ten stát, kde ta nezletilá osoba se právě nachází. Ten by měl být zodpovědný. Komise tedy eh, navrhla, eh, jak to, to pozměnit eh, a navrhla to v červnu 2014 a nyní je to tedy na nás, abychom tuto změnu přijali. Je bez pochyby, že vždycky bychom měli jednat v nejlepším zájmu dítěte, což se také uvádí v článku 24 Charty základních práv. Judikát soudu také zdůrazňuje, že nedoprovázená nezletilá osoba je obzvláště zranitelnou osobou a tudíž taková ta osoba by neměla být mm, převážena do jiného členského státu. To je pravidlo. Já spolu s kolegy vítám návrh komise a domnívám se, že velice dobře reflektuje znění judikátu, tak jak jsme se v podstatě i dohodli v ve zmíněném prohlášení a také i odráží původní návrh komise, když předkládala rekodifikaci dublinského nařízení. Takže náš úkol je sice jednoduchý, ale zároveň zapeklitý. Ale jde o to, aby tento článek teď byl v souladu s judikátem soudu, eh, tak jak se na tom dohodli zmíněné tři instituce ve svém společném prohlášení. Já jsem předložila návrh zprávy v lednu a v této zprávě já zcela podporuji návrh komise. A tady jde pouze o jeden malý článek, respektive ustanovení, a já tedy si myslím, že není nutné provádět nějaké změny. Já tedy zde nezavádím žádné změny do, do eh, znění eh, nařízení jenom tedy eh, i v preambuli. Samozřejmě to, co tam ale píši, to je okopírováno z judikátu, z rozhodnutí soudu a ze stanoviska generálního tajemníka, eh, generálního advokáta, pardon, a je to zcela v souladu s naším prohlášením. To znamená, je to stát, kde ta osoba se nachází a tento stát by měl tedy vyřídit žádost o azyl dané nezletilé osoby. Nicméně základní princip je takový, že to musí být v nejlepším zájmu dítěte. To je imperativ a není tedy vyloučeno, že v některých případech by to mohlo být v nejlepším zájmu eh, té nezletilé osoby být převezena do jiného státu, ale to musí vycházet z konkrétního případu posouzení zájmu této osoby a to by se mělo posoudit, posoudit před jakýmkoliv takovýmto rozhodnutím o převezení osoby. Zde soud zdůrazňuje tři principy, které třeba vzít do úvahy a v tomto pořadí. Za prvé, Nejprve je to zájem dítěte, tedy nezletělé osoby, za druhé žádné zbytečné převážení osoby a za třetí rychlý přístup k asilovému řízení. Mm, a e, e, takže teď mě ale skutečně leží na srdci postoj rady, protože tam se otevírá ta možnost převážet ty osoby, když již to řízení začalo v jiném členském státě, což je velice zneklidňující, protože to jde za rámec judikátu soudu který apeluje na ten princip, že to primárně je ten stát, kde ta osoba se nachází. Ten má vyřizovat asilovou mm, žádost a bez pochyby toto by mohlo otevírat mm, mm, e, ten prostor pro jakékoliv převážení té osoby plus průtahy řízení. Samozřejmě e, to často trvá déle vůbec, než zahájit nové asilové řízení. A klíčové pro Evropský parlament je, abychom respektovali prohlášení, na kterém se dohodly tři zmíněné instituce a tudíž, abychom e, zcela byli v souladu s judikátem soudu. Za žádných okolností bychom neměli akceptovat e, jakékoliv ustanovení, které by šlo pod tuto lačku, s tím, že tady hovoříme o zranitelných osobách, dětech, nezletilých. A mm, proto bychom měli být velice opatrní a chránit tyto děti. Tudíž vítám pozměňovací návrhy, které předložili kolegové, poněvadž všechny jdou tímto směrem a odráží ducha. A měli bychom e, e, zde mít velice precizní, jasný text, ale pokud jde o obsah, tak zde všichni souhlasíme a samozřejmě já se těším na detailnější diskuzi eh, se všemi stínovými mm, na eh, příští schůzi se stínovými zpravodaji a jsem velice ráda, že dnes náš výbor dal možnost i eh, představitelům různých subjektům, aby se také vyjádřili oni, ale mm, zablokovali se ve výtahu, protože to jsou ti, kteří přímo řeší jednotlivé kauzy jednotlivých nezletělých osob. A proto je důležité, abychom my všichni stručně si vyslechli jejich hm, poznatky eh, z reálného života když řeší tyto případy, také si myslím, že by bylo užitečné toto i pro další vyjednávání, abychom velice vážně zvážili jejich názory a abychom si vyslechli i radu, jako vždycky, i komisi. Děkuji, děkuji za pozornost. Thank you, Cecilia. Before... Děkuji, Cecilie. Než dám eh, slovo eh, pozvaným hostům, tak bych se ráda obrátila na zástupce komise a dám mu slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím a, eh, trochu s paní uh, že teď je to tady trochu uh, eh, dejaví, to, co tady budu říkat, protože už jsme měli čtyři zasedání k této tematice. Ale ještě jednou zdůrazním zvláštní roli komise v této věci Komise eh, jedná jako mandatář Evropského parlamentu a Rady a eh, obě instituce nás při vyjednávání o eh, nařízení Dublin 3 vyzvali, jak říkala paní Wikström, abychom revidovali článek 8.4, jakmile padne rozhodnutí soudního tribunálu o případu MA. Já bych také rád výslovně přivítal eh, návrh zprávy paní eh, Wikström, který eh, očividně podporuje návrh komise. Návrh zprávy navrhuje, abychom upravili jedno úvodní ustanovení a zařadili dvě nová a opravili také jeden technický bod. A já už jsem řekl, že komise může prima facie podpořit Eh, odůvodnění a tyto cíle, je třeba tady na technické úrovni eh, vyjasnit několik věcí, abychom zajistili tu právní správnost. My jsme eh, viděli ty pozměňovací návrhy a můžeme říci, že to tež lze říci o nich, protože některé se zdá, že jdou správným směrem, například ty, které jsou tam k s, eh, ke správným úmyslům při eh, posuzování dětí, ale jsou tady pozměňovací návrhy 18 a 19, eh, které například hovoří o rozsahu v opravných prostředků podle dublinského postupu a také další, které se týkají přímo postupu podle azylových směrnic. Ovšem tyhle věci musíme projednávat ještě dále a posuzovat po právní a technické stránce. Za třetí, komise pečlivě prostudovala všechny jednotlivé zprávy vydané zainteresovanými stranami k této věci a s potěšením jsem eh, eh, také zaregistroval, že eh, tyto strany podporují návrhy komise. Nedávno jsme měli zasedání, kde jsme se o tom bavili. A já si velice pečlivě vyšleknu vaši dnešní prezentaci, abych zjistil, jestli Tady něco není nového eh, k té debatě, kterou už jsme vedli. Čtvrtá věc. Rád bych ještě jednou připomenul, jako ve všech předchozích zasedáních, ale je důležité, abych to tady také zdůraznil, že eh, skutečná ochrana ne eh, doprovázených nezletilých je velkým předmětem zájmu Evropské komise. Je třeba zajistit, aby nejlepší zájem dítěte vždy v dublinském řízení zvítězil a to i v souladu s eh, rozhodnutím eh, soudního tribunálu v eh, případu MA. Pokud hovoříme o tomto rozhodnutí, paní předsedkyně, tak jsou tady odlišné právní názory o jeho výkladu. Jsou to vysoce technické, složité věci a vyžadují si technickou debatu mezi spolu zákonodárci a komisí. A, a já bych tomu rád řekl jenom jednu obecnou věc. A sice eh, soud měl eh, vyložit obecné ustanovení nařízení Dublin 2 a neřešil proto eh, všechny různé scénáře, které by mohly vzniknout v praxi u nezletilých, kteří podají žádost v několika členských státech. A tady bych také rád zdůraznil, že návrh komise samotný se týká scénářů, které soud neřešil. Také bych zdůraznil, že komise si je jistá, že vyvážený eh, kompromis mezi spoluzákonodárci, který je eh, zcela v eh, linii s kompromisem, který, uzavřeli, který je v souladu tedy s rozhodnutím, a bude moci být brzy přijat a doufáme, že se nám to ještě podaří do letní pauzy. Rychlé přijetí vyvážené dohody je velice důležité, abychom eh, zajistili harmonizované procedury mezi členskými státy, které budou plně zohledňovat nejlepší zájem nezletilých. A proto komise se bude konstruktivně zabývat jak stanoviskem rady, tak parlamentu. A ještě jednou bych rád zdůraznil, že se maximálně vynasnažíme, abychom eh, opět eh, zabránili politickému patu v této věci. Ten už trvá dva roky. A my bychom se měli maximálně eh, vysnažit, eh, vynasnažit stavět mosty a nenechávat eh, nedo, tedy nezletilé bez doprovodu, bez podpory. A, opravdu se budeme snažit oběma spolu zákonodárcům v této věci pomoci. Děkuji a nyní lotyšské předsednictví. Poprosím o návrh, tedy o nástin postoje rady. Děkuji, paní předsedkyně. Uvést, že rada se zabývala návrhem komise a shodla se na stanovisku rady, které schválilo zasedání parlamentních zástupců 2. února 2015 a je připravená rychlý dialog s Evropským parlamentem k dosažení dohody eh, o tomto návrhu důležitém. Myslím, že Rada i při eh, rozpracovávání svých stanovisek pro trialog také souhlasí s tím, že by měl eh, vždy zvítězit ten nejlepší zájem dítěte ve všech případech. A to je východisko tohoto návrhu. Zároveň je důležité vytvořit jasná právní pravidla, která by bylo možné uplatňovat v praxi. Podle všech eh, scénářů. Jakož komise eh, řekla, rozhodnutí eh, soudu se nezabývá všemi možnými různými scénáři. Takže i když rada se zabývala návrhem komise, tak má za to, že za určitých okolností by takové eh, převody mohly být nejlepším eh, zájmu nedop, eh, tedy nezletilých bez doprovodu. Zejména ti nezletilí, kteří žádají o mezinárodní ochranu ve členském státu aktuálního pobytu, i když podal eh, návrh, tedy, tedy podal žádost v jiném členském státu. V takovém případě by transfer mohl pomoci, protože nedoprovázený nezletilý by mohl eh, dosáhnout právní jistoty ohledně svého nároku na mezinárodní ochranu, spíš než kdyby se eh, přeskoumávala ta žádost v jiném ženském státě ve kterém zrovna teď je od samého začátku. Proto se eh, domníváme, že by mohly nastat případy, kde, kde bude eh, v nejlepším zájmu dítětem, aby eh, došlo k transferu. Ale zároveň mohu akorát zúraznit, že i v těchto případech bude zaručeno posouzení toho jednotlivého nejlepšího zájmu dítěte. A na začátku už jsem říkal, že jako rada se těšíme na zahájení dialogu s Evropským parlamentem, tak abychom dosáhli eh, co nejrychlejší eh, dohody o přijetí tohoto velmi důležitého návrhu. Děkuji, paní předsedkyně. We have three... Máme šest žádostí o slovo čas pozvaných a já vás požádám, abyste omezili svá vystoupení na tři minuty, aby zbyl čas i na debatu. Nejprve si vyslechneme názor zástupce UNHCR, pana Funkelmana. Paní, promiňte, Funkelman. Děkuji. Paní předsedkyně se také omlouvá za pána. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji tomuto výboru za to, že jste pozvali zástupce UNHCR, aby se vyjádřil k článku 4 eh, navrhovaného nařízení. Článek 6.9 Dublinské deklarace říká, že hlavním zájem, zájmem je ochrana zájmu dítěte v jakékoliv situaci. A to znamená, že ve chvíli, kdy uvažujeme o transferu, musíme vzít úhou celou řadu faktorů, které jsou popsány v článku 6.3 současné verze dublinského nařízení. Patří tam eh, zdraví, věk, eh, mentální zralost, vzdělání a tak dále. Pak je také třeba zvážit tedy potenciální dopad na identitu dítěte, důvody pro jeho přemístění, vývoj v zemích, kterými dítě už prošlo, to do jaké míry se tam adaptovalo a také je třeba vzít v potřebu kontinuity pobytu. A tam, kde to vypadá tak, že A, a pak je tedy třeba rozhodnout, eh, co je nejlepší zájem dítěte v těchto okolností. Pokud jde o dublinské nařízení, vytvořilo pozici expertů, kteří se specializují na tyto situace a umí dobře odhadnout eh, pozici daného dítěte. A my souhlasíme s tímto rozdělením, ale myslíme si, že jedním z kritérií by neměl být stav řízení žádosti o azyl. A navíc se tedy ukázalo v minulosti, že, poten, že transfery vedly k porušení práv dítěte. Jinými slovy, dítě tedy nelze přemysťovat, pokud to není v jeho nejlepším zájmu. V minulosti docházelo i k dalším problémům, například proto, že tedy byla pozdě předána žádost o azyl, protože byl později jmenován poručník, to, že dítě bylo drženo ve vazbě pro dospělé, protože nebyl k dispozici prostory pro dítě. Dokonce víme o případech, kdy z toho dítěte byl bezdomovec po transferu. Je důležité co nejdříve jmenovat poručníka pro dané dítě, tak, který ho pak provede celým tím procesem žádosti o azyl, vyhodnotí jeho osobnost, jeho situaci, potenciální slabiny. A bere v úvahu zvláštní situaci dětí, které ještě nepožádaly o azyl, to znamená, že se nacházejí v právním baku a bere také v úvahu to základní právo na právní zastoupení. Děkuji, paní Funkelman. A nyní pan Kessler zástupce služby pro uprchlíky. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za toto pozvání. Já tu pohovořím tedy nejenom jménem jezuitských útulků, ale i dalších křesťanských organizací, které byly vyzvány k tomu, aby okomentovali tento návrh. Ale není tedy mým záměrem eh, komentovat celé to nařízení. Chtěl bych se soustředit jen na některé body. Za prvé, chceme vůbec poprvé poděkovat komisi a zpravodaji za vynikající práci. Tohle je vzácná příležitost, kdy nevládní organizace děkuje komise za odvedenou práci. A já chci také poděkovat zpravodajce za její práci. protože navrhované úpravy nařízení by byly velmi užitečné v případě, že vstoupí v platnost. Návrh rady nového odstavce 4b článku 8 zní následovně. The one that had already taken a decision. V rámci tedy výjimky z článku 8a je zodpovědným členským státem, který již eh, rozhodl o aplikaci principu národní ochrany a který vzal v úvahu nejlepší zájmy dítěte. My máme určité obavy z tohoto znění. Ten nový odstavec vlastně obrací eh, rozhodnutí eh, příslušného přistěhovalského orgánu na hlavu. Podle soudu není navracení eh, v, zájmu, v nejlepším zájmu dítěte. A pokud jde o konkrétní skupinu nezletilých B doprovodu, je navracení v jejich nejlepším zájmu pouze pokud neplatí žádné mimořádné okolnosti v těch jednotlivých případech. To je tedy v podstatě ten nový judikát. Za druhé, to, že je možné uplatnit výjimku, by vedlo k prodloužení a komplikaci řízení protože by bylo třeba v každém jednotlivém případě ověřit, eh, zdali už nějaký jiný členský stát nerozhodl o meritu věci a ne tedy pouze o procedurálních záležitostech. Také by bylo třeba ověřit a stanovit, zdali eh, to celé řízení proběhlo v daném členském státě korektně a nedošlo k porušení principu nejlepšího zájmu dítěte. Čili celkovým výsledkem by byla zdlouhavá byrokracie a negativní dopad na děti, které jsou již tak ohrožené. A to jistě není záměrem evropských legislátorů. Děkuji, pane Kessler, paní Zavacká. Děkuji. Já chci poděkovat za to, že jste EKRE přizvali na toto slyšení a ráda bych řekla, že tady zastupuji Evropskou eh, síť právníků v azylovém řízení. Máme více než 500 eh, členů. Pomáhali jsme například v případech ve Švýcarsku, zveřejnili jsme srovnávací studie dopadu dublinského nařízení a také jsme vyhodnotili i individuální příklady z jednotlivých členských států. My můžeme podpořit znění os, článku 8.4, tak jak je představila komise, protože jakákoliv výjimka z principu ne, nenavracení by měla být velmi a, striktně formulována. A, a tento text, který navrhuje komise, je plně v souladu s judikátem Evropského soudního dvora, zatímco text rady se od něj odlišuje. Já myslím, že je důležité být, vzít v úvahu především tedy ochranu nejlepších zájmu dítěte, tak jak je to i v článku 24 příslušné Evropské umluvy o právech dítěte a podobné umluvy OSN. Pokud jde o práva nezletilých žadatelů o azyl, judikát Evropského soudního dvora se k ním vyjadřuje ve světle úvah o transferu podle dublinského nařízení a jinými slovy dochází k závěru v tom smyslu, že jakýkoliv transfer nemůže být z pohledu dublinského nařízení v nejlepším zájmu dítěte. My jsme také rádi, kdy, že celá řada členských států uvažuje podobným stylem, například jordánské správní soudy eh, ve sporu s Amánem dospěli k závěru, že žádné dítě by nemělo být eh, přemístěno. Jde o judikát 313 příslušného správního soudu. A také bychom rádi upozornili na to, že nezletilí jsou mimořádně ohroženi a to je třeba vzít v úvahu. A pravidlo, tak jak jej navrhuje rada, by mohl vést ke vzniku administrativních překážek pro tyto děti. Chceme také zdůraznit, že je nezbytné vyhodnotit, co je v nejlepším zájmu dítěte a zajistit, že tedy jsou k dispozici podmínky, které odpovídají nejlepším zájmům dítěte, jinak může dojít k degradujícímu a nelidskému eh, zacházení. Také chceme zdůraznit, že nový text dublinského nařízení už v úvodním ustanovení 13 a článku 6 používá institut nejlepšího zájmu dítěte, je však ještě třeba přijít s konkrétními procedurálními pokyny v případě nezletilých žadatelů o azyl. Pokud budou uplatňovány záruky v tomto procesu, pak by členský stát měl být povinen spolupracovat. Právě proto, abychom zajistili dodržení principu nejlepšího zájmu dítěte a to celé by tedy měly nadále pozorně sledovat nevládní organizace a další instituce občanské společnosti. Eh, Děkuji, paní Selvenská. A další je pan Midlkov z Mirsova výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, za eh, Mersu výbor děkuji za příležitost eh, zde opět vyjádřit naše názory. Náš výbor to je skupina právníků, soudců, tedy odborníků z Nizozemska, jsou to odborníci na agendu justice vnitro. A hm, já se omezím na tři body. První. Ten se týká toho, že je třeba plně implementovat judikát soudního dvora. Domnívám se, že toto soudní rozhodnutí a e, návrh komise a stanovisko rady znáte velice dobře a i e, možná, že to e, názor rady v podstatě je nepochopitelný. Jde o to, abychom zabránili asylum shopping, to je tedy argument rady, že se tím sníží riziko obchodování s lidmi ale v zásadě rada především toto Eh, zasazuje do kontextu boje proti trestné činnosti a to je skutečný problém pro evropskou asilovou politiku a to eh, dublinský systém vychází z milné prezumpce, že v podstatě tam ty asilové standardy jsou stejné ve všech členských státech, ale jak víte, celá řada členských států vůbec řádně neimplementovala eh, procedurální náležitosti a mm, zde to znamená, že tím budou trpět právě tyto kategorie osob jako nezletilí. Pokud tato situace bude trvat, tak náš výbor apeluje na vás, abyste odmítli eh, akceptovat to, že eh, nezletilé osoby, děti budou muset mít co dočinění třeba s neadekvátními právními systémy, tak jak říká paní Wikström. Je třeba i eh, novelizovat článek 27, to je téma právní ochrany. Abych ukázal, proč je to důležité, tak já mám skutečné příklady. Příklad eh, jednoho dítěte, který tvrdil, že jeho otec zákonně pobývá v jiném členském státě, ale Eh, prověřování jeho žádosti trvalo tak dlouho, že hm, v podstatě uplynuly ty tři měsíce a té dítě nebylo možné sloučit s jeho otcem. Takže v, tom, v této situaci nemáme právní opravné prostředky a není možné tedy zde Eh, garantovat to, že eh, bude ochráněn lepší zájem dítěte. Článek 47 charty vyžaduje efektivní eh, opravné prostředky proti veškerým porušením práv a svobod a zde máme i pozměňovací návrhy 18 a 19, které Eh, hovoří o tom, že nařízení by mělo být v souladu s chartou. A pokud jde o asylum shopping, eh, vybírání té země, kde to bude nejvýhodnější, zde hm, chci apelovat na článek 25, hm, který umožňuje, aby členské státy prohlásily identické Eh, žádosti o azyl nepřípustné, takže bychom se vyhnuli tomuto nešvaru. Zde to je praktické řešení. Máme zde článek 34 eh, člán, hm, Dublinského nařízení, který tedy dává právní základ a jak jsem řekl, nyní ten transfer se omezuje na 6 měsíců a v průběhu 6 měsíců je lze třeba eh, si vyměnit ty fajly, ty spisy a zajistit překlady. Ta doba je dostatečně dlouhá. Děkuji. A nyní paní Bute je z organizace Save the Children. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat za to, že jste pozvali Save the Children, aby se také naše organizace vyjádřila k novele dublinského nařízení. Já bych chtěla zareagovat na některé obavy, které jsme již slyšeli, ale třeba pro dnešní diskuzi také, abychom se podívali na realitu na, na eh, eh, reálný život. Dnes v Evropě eh, dochází k většímu a většímu počtu nezletilých osob, které se dostávají do Evropy a zde žádají o azyl. Podle statistik nyní máme asi 26 tisíc dětí, které přijeli do Evropy s účelem požádat o azyl. A asi mezi nimi asi 13 tisíc byly děti ne, bez doprovodu a to především ze Syrie, z Eritreji a i z dalších zemí, eh, kde eh, eh, jsou konflikty. Je třeba, abychom to zasadili do této perspektivy. No, abych se vrátila k těm hm, změnám. Zde bych se zaměřila na tři aspekty. Je třeba se podívat na důvody rady a jak si ona vykládá judikaturu soudu. Je třeba se podívat i na proveditelnost návrhu rady a trochu se i podívat na mm, praktickou spolupráci. Mm, pokud jde o mm, e, právní argumentaci rady, zde bych e, chtěla navázat na to, e, co tedy jsme slyšeli od předřečníků v podstatě, že by došlo k tomu, že bychom úplně obrátili logiku judikátu v tomto postoji rady. Zde soud uznává, že tyto osoby jsou extrémně zranitelné eh, při eh, asilovém řízení. A toto je důvodem, eh, protože je třeba omezit jejich transfery na maximum. To je důležitá věc. Eh, důvody rady eh, jsou mm, velice zúžené. Mm, zúženě interpretuje rada nejlepší zájem dítěte pouze, to izoluje na časový faktor. Ale UNHCR již zdůraznilo, že ta koncepce eh, institut zájmu dítěte, nejlepšího zájmu dítěte je daleko širší. Tam jsou další aspekty jako sociální rozvoj, mm, sociální blaho, bezpečnost té osoby a i názory nezletilé osoby eh, vzhledem k, eh, k jeho či jejímu věku a i vzhledem k zázemí, které má. A teď pokud jde o proveditelnost, již jsme tady hodně slyšeli o tomto, ale zde bych chtěla zdůraznit jeden bod, o kterém hovořil kolega z Majersova výboru. A e, ochrana v Evropě dnes nenabízí ekvivalentní e, stejnou úroveň ochrany. Máme členské státy, které, kde existují velké nedostatky. Fakt, že e, jim bylo přijato, že bylo přijato rozhodnutí, tak to de facto samo o sobě není faktorem, který by ipso facto měl vést k převezení té osoby je třeba, si, je třeba mít na paměti fakt, že Eh, zde neexistuje žádný eh, konsensus zatím, eh, poněvadž ty systémy jsou velice rozdílné, což často ten proces komplikuje. Poslední poznámka se týká potřeby, aby návrh komise byl zachován, pokud jde o mezinárodní spolupráci, což je základní kámen dublinské architektury. E, i dnes ty, e, ta dublinská kontaktní místa mají problémy, s, o, mají problémy operativního charakteru, nejsou personálně materiálně zajištěny. Je třeba, aby mm, ten finální návrh e, reflektoval koncepci komise zde bychom tedy apelovali na parlament, aby zdůrazňoval to, že je třeba přijmout prováděcí opatření, abychom skutečně měli eh, řádné normy mm, mm, mm, praxe provádění řízení. Děkuji a poslední příspěvek je paní For Adger. Červený kříž. Děkuji, dámy a pánové. Zde já chci tam vázat na kolegy a chci také já poděkovat za po, pozvání. Dnes budu hovořit za eh, eh, Červený kříž v EU z pohledu Červeného kříže. Tyto děti jsou nejvíce zranitelnými migranty v EU. Asi polovina našich členů proto vytvořili k tomu eh, určené jednotky, které právě se zabývají těmito zájmy těchto osob poskytují eh, zvláštní eh, ubytování, vzdělávací, psychologické služby, eh, tak aby tyto nezletilé osoby měly veškerou sociální, humanitární podporu, kterou potřebují, aby mohly žít nezávisle a svobodně. I mm, my tedy vidíme, jak tyto nezletilé osoby jsou zranitelné, což všichni víceméně ve všech členských státech se uznává. Ale i přesto všechno míra ochrany a ten způsob, jak ty osoby tam jsou přijímány, tak tady existují velké rozdíly. My jsme si pečlivě přečetli judikát soudu, který vítáme a vítáme i návrh komise, eh, který zdůrazňuje specifické rysy těchto žadatelů o azyl. Souhlasíme, že je třeba, abychom měli eh, specifický přístup k ochraně dětí, který se bude lišit eh, Eh, eh, a mm, samozřejmě bude se opírat o evropský asilový systém. Vítáme návrh zprávy hm, komise, hm, která podporuje návrh komise. Dovolte, abych připomněla, že účel tohoto návrhu je zajistit, aby zde zájem dítěte měl přednost vždy ve všech situacích a systematicky se bude tedy brát, brát do úvahy a potom řízení pro určení zodpovědného státu se nesmí protahovat čemuž eh, dochází často, když eh, ta osoba je převážena z jednoho státu do druhého. A zde je třeba, aby tyto osoby měly rychlý přístup k tomuto řízení o jejich mezinárodním statutu a mm, mm, tyto, toto převážení osob z jednoho státu do druhého by měla být pouze výjimka zde jsme názoru, že pravidlem by mělo být, že ta osoba by neměla se převážet do jiného státu, leda, že by to bylo v jejím či jeho zá, nejlepším zájmu. Jsou to tedy výjimky pravidla, pravidlo je nepřevážet tu osobu a převážet se bude pouze vzhledem ke konkrétním okolnostem. Princip eh, nejlepšího zájmu dítěte musí mít přednost vždy což e, znamená, že se bude individuálně vyhodnocovat situace dítěte a to bude systematicky e, prováděno. Je třeba vzít do úvahy následující kritéria při tomto posouzení. Za prvé názory té nezletělé osoby v souladu samozřejmě podle e, věku té osoby, podle toho je zdali je zrala, zrala dostatečně, dále sociální vývoj a potom úvahy bezpečnosti osoby a v neposlední řadě sjednocování rodiny. Eh, je třeba respektovat rodinu z pohledu eh, širšího definice, co je rodina, tak aby se vytipovalo a podporovalo, že to udržitelné řešení. Dámy a pánové, nakonec bych chtěla zmínit jeden s tím spojený aspekt, který je důležitý především pro nás, a to je Eh, to znamená eh, možnost tedy eh, tu osobu držet v určitých detečních zařízeních a převážet. Pravidlem by mělo být, že nelze tedy tu osobu uchovávat v nějakých detenčních zařízeních. Vždy je třeba respektovat důstojnost těchto osob a musí to být všechno proporční, uměrné a je třeba vzít do úvahy hm, specifické zájmy této zranitelné osoby. Zde je třeba eh, implementovat ty nejvyšší standardy azylového systému a především je třeba úzce monitorovat aplikaci azylového balíčku a to především ve smyslu směrnice o těch eh, azylových zařízeních. Dále pokud jde o přeskum eh, těchto žádostí o mezinárodní ochranu, tak hlavní úvaha by neměla být, kdo by měl nebo měl mít tedy eh, odpovědnost, ale především bychom měli se zabývat tím, jak, eh, jak mm, zajistit, aby ta řízení byla přátelsky nakloněna dítětem, dítěti protože eh, zájmy dítěte a práva dítěte musí být naším ústředním zájmem. Děkuji, děkuji všem, že jste přišli do našeho výboru a že jste se s námi podělili o tyto významné informace. A nyní bych se chtěla obrátit na kolegy. Za prvé dám eh, slovo stínovým zpravodajům a poté eh, ještě jednou zpravodajce paní Mecola jako první. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala všem přítomným, eh, kteří eh, se sem přišli vyjádřit k tomuto návrhu. Hmm, Cecilia říká, že se opakuje pořád to též téma. Já bych jí ráda poděkovala za její snahu, za její práci. Ona velice uh, už se uh, koordinuje uh, s práci se stínovými zpravodaji a já bych ji eh, ráda eh, podpořila ve všem, co dělá. Hmm. A to zejména v této kategorii práva, kde eh, se snažíme dosáhnout nejlepšího zájmu dítěte. Jak řekli všechny zainteresované strany, všichni tady hovoříme o tom, co můžeme udělat k zajištění nejlepšího zájmu dítěte. Zejména v této oblasti. Jak říkala poslední řečnice, hovoříme tady o kategorii lidí, kteří jsou nejzranitelnější. Jsem si e, vědomá, že v tuto chvíli probíhá a zachrana operace ve středozemním moři. Dostáváme spoustu zpráv o tom, jak jakým problémům tito lidé čelí hmm, po záchraně. Já bych zmínila ještě jednu věc tady. Naše frakce nepředložila pozměňovací návrhy, ale rádi bychom uvedli, že každý pozměňovací návrh, který je k tomuto nařízení předložen, se drží eh, rozhodnutí soudu a my bychom rádi eh, jasné, stručné pozměňovací návrhy, přesné, které zajistí transparentnost a jasnost tuto otázku vyjasní, chceme vydat eh, signál, že se maximálně snažíme zajišťovat zájmy dětí. Děkuji. Děkuji, Roberto. A teď dám slovo eh, paní Zipo, aby hovořila za paní Guillaume. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, tedy eh, budu hovořit eh, za Sylvie Guillaume, stínovou zpravodajku, která bohužel dnes s námi nemůže být. Stejně i jako paní Mecola, i ona by ráda poděkovala paní zpravodajce za veškerou zprávu a za plodnou výměnu názorů, kterou vedli. Otázka nezletilých bez doprovodu vždy byla a zůstává velice citlivou. Na jednu stranu eh, jsou tady vždycky ti, kteří trvají na tom, jak nesmírně zranitelní jsou nezletilí a, a podporují a, eh, bezpečnostní mechanismy, které je třeba kvůli tomu zavést. A potom jsou tady ti, kteří se neustále obávají eh, takzvaného faktoru přitahování a možná invaze nezletilých v Evropě, ke které by to mohlo vést. Jak už bylo řečeno při několika příležitostech, my podporujeme návrh komise, neboť eh, to jednoznačně eh, mm, prosazuje eh, tedy rozhodnutí soudu. A, co nejméně bychom doporučili upravit návrh komise tak, abychom uchovali jeho logiku, celkovou architekturu textu. A proto jako sněmová zpravodajka jsem se rozhodla nepředložit jakýkoliv pozměňovací návrh, tak abychom měli eh, stanovisko parlamentu, které bude co nejbližší eh, tedy eh, ustanovení soudu. Je třeba vyjasnit právní situaci. Když se podíváte, kolik ehm, nebo jak lze nejlepší zájem dítěte podle eh, eh, dublinského nařízení různě posoudit. Zvažuje se zde tedy eh, to, abychom se vyhnuli zbytečným transferům nezletilců z jednoho státu do druhého. A teď reakce na to, co jsme tady opět neslyšeli ze strany rady. Vy chcete rychlé rozhodování to je možné, je na čase vyslat signál, že my jako Evropané dáváme lidem, kteří utíkají před válkou a dalšími katastrofami, dáváme jim a poházíme jim a záchranný kruh. Takže a prosím, a vyjasněte své stanovisko a potom budete mít rychlé rozhodnutí. Děkuji paní Zipl a nyní pan Hlahu, který bude hovořit za pana Kirchhoffa. Děkuji, já hovořím tedy za našeho stínového zpravodaje pana Kirchhoffa. Děkuji paní Wikström. A řekl bych, že nejlepší zájem nezletilých, k tomu je třeba vždycky přihlížet, to je samozřejmě, ale musíme dávat pozor, abychom nevytvořili legislativu na takové postupy, které by povzbuzovaly k výběru eh, eh, asilových zemích a mm, eh, převádění nezletilců z jedné země do druhé, obchodníky s lidmi a tak dále. Je to otázka ochrany nezletilých, ale také důvěryhodnosti evropské asilové politiky. Zbytečné transfery dětí mezi členskými státy, to je věc, které je třeba se vyhnout. Ale Měla by být možnost vrátit nezletilce do členského státu, kde podal první eh, žádost, pokud tento členský stát už zásadně eh, nebo eh, věcně posoudil, jestli žadatel potřebuje mezinárodní ochranu a je, má na ní nárok. Jinak je tady riziko, že ta osoba odcestuje do jiného členského státu nebo tam bude uh, prevedena kde, eh, kde kritéria a udělování ochrany a pravidla pro sjednocování rodiny jsou příznivější. Těžko eh, se vidí, eh, proč nebo i jak by členský stát jiný, kde, kde žadatel přítomen, by měl schopen lépe posoudit, být schopen lépe posoudit žádost podanou v členském státě. Souhlasím s panem Midelkopem. Základní problém je, že standardy eh, přijetí a postupy jsou velice odlišné v různých členských státech. A to by nemělo být podle dublinského nařízení. Takže členské státy by, by měly být pohnány eh, k odpovědnosti za tato procesní selhání. Děkuji. Děkuji, paní Björk. Děkuji. Eh, zde k dublinskému eh, nařízení nelze říci moc pozitivního, je tam celá řada neracionálních aspektů, ale musíme se zaměřit na eh, ty legislativní změny, které máme na stole. Chci poděkovat Cecílii Wikström, která pracovala velice intenzivně na této agendě mm. Ona konsultovala se všemi, velice bedlivě to všechno přeskoumala. Nicméně se domníváme, že je třeba, abychom co e, nejvíce se přidrželi znění e, rozhodnutí soudu. A I s pár pozměňovacími návrhy je třeba dospět k takovému výsledku, e, který bude znamenat lepší situaci těchto dětí. Chci poděkovat tedy zpravodajce Mm, která nás zapojila do tohoto procesu a budeme ještě dále na těchto kompromisech pokračovat. Je to pouze první krok, samozřejmě, i když významný krok. Je třeba, abychom eh, zde stanovili určité výjimky pro eh, tyto děti. Já mám tedy otázku, jaký je eh, vlastně počet? Zde padlo číslo 26 tisíc dětí bez doprovodu a eh, nás zklamala ta diskuze v radě. Eh, je třeba se, eh, te, která rada se víceméně distancuje od soudního rozhodnutí? Ne, já myslím, že je třeba soudní rozhodnutí respektovat. A paní zpravodajka také to respektuje, my stínoví také to budeme respektovat. To je přece nepřijatelné takovéto stanovisko rady. My jsme tady slyšeli experty, řečníky, máme zde hosty experty, kteří mm, také, ještě další experty, kteří sdělují svá stanoviska. Přece a to nemůže být v rozporu s mm, soudním rozhodnutím, nemůže to být ani e, s, v rozporu s umluvou e, OSN o právě dítěte. Takže je třeba, aby e, rada tedy opět Mm, se posadila za vyjednávací stůl, abychom se dohodli na kompromisu, kde to bude právě nejvyšší zájem dítěte, který bude mít přednost. Zde já myslím, že to budeme prosazovat velice pevně, bez diskuze, bez kompromisu. Takže 26 tisíc dětí, které se dostávají do Evropské unie, to je reálné a jejich situaci je třeba brát s veškerou vážností. To jsou děti, které budou vystaveny tomu nejhoršímu co se jim může přihodit a tudíž zde musíme jasně prosazovat toto přesvědčení a neustupovat od něj. Děkuji, paní Lambert. Děkuji. Paní předsedkyně, také já bych se chtěla přidat k těm, kdo děkovali, děkovali zpravodajce za její zprávu i eh, všem odborníkům za jejich vystoupení odborníci správně ukázali na to, že jsme se v této situaci ocitli především, protože Dublin 2 byl, bylo nařízení nejednoznačné, pokud jde o práva nezletilých bez doprovodu, proto jsme také potřebovali judikát Evropského soudního dvora, abychom měli jasno. A já ten judikát považuji za minimálně nedostačující. a to zvláště poté, co rada prošla celým procesem. My <clears throat> dobře víme, že podle tohoto nařízení se liší kvalita toho, jak členské státy vyřizují žádost o azyl Všichni to dobře víme, protože už eh, během předchozího legislativního období tohoto parlamentu jsme museli schvalovat původní verzi dublinského nařízení. Naše frakce nepředložila žádné pozměňovací návrhy k tomuto textu, protože chceme, aby parlament dosáhl co největšího koncenzu, aby tady v našich disku, pozdějších diskuzích eh, s radou bylo naprosto jasno a můžu se připojit k tomu, co to řekla paní Sibl, jestliže chceme rychlé rozhodnutí, ten proces je naprosto jasný. Jediné, co rada musí, je rychle a rozhodně přijmout legislativní opatření, které zabrání tomu, aby se děti ozetaly ve velice tíživé situaci, se která přenáší všechna možná rizika, o kterých dobře víme. <laughs> Děkuji. A nyní se obracím na kolegy, kteří by ještě chtěli vystoupit. Děkuji. Já jsem předložila pozměňovací návrh, jehož cílem je zúraznit, že když děti, respektive nezletělé osoby, jde o mladé osoby, který se to také týká, když podají několik přihlášek, eh, pardon, žádostí v několika státech, eh, tak já zde především mám na mysli ty eh, obchodníky s lidmi, kteří eh, třeba přesouvají ty eh, děti z jednoho státu do druhého a mm, vlastně mm, to je taková loterie a mm, zde třeba ve Švédsku může dojít k tomu, že máme tam povolení, která se udělují třeba Syřanům, a máme 7 tisíc mladých eh, bez doprovodu. Eh, v minulém roce ano, 7 tisíc jich bylo, takže eh, nemo, v podstatě nemohou se stát takovou živnou půdou pro obchodníky s lidmi. A to je třeba také vzít do úvahy v tomto našem rozhodnutí. Děkuji. Zde nikdo jiný nechce slovo již, takže Cecília, ještě jednou máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a ráda bych poděkovala všem zúčastněným stranám, které se dostavily a děkuji vám za cené příspěvky, které poukazují na některé velice důležité věci o nejlepším e, zájmu a opět o ochraně e, nezletilých, e, které potřebujeme zohlednit, když děláme tuhletu naši velkou práci, která nás čeká. Ráda bych se obrátila na komisi i na radu i na stínové zpravodaje a poděkovala jim všem eh, za eh, snahu, kterou eh, vynakládají na vyřešení této otázky. Vítám pozměňovací návrhy hm, kolegů, neboť jdou stejným směrem, jako má zpráva. Budeme je probírat na zasedání stínových zpravodajů, na které vás brzy pozvu. Zatím nemůžu upřesnit eh, termín, ale brzy ho dostanete. Také bych ráda eh, využila eh, příležitosti k projednání jedné věci, která je nesmírně těžká. Ty transfery jsou obecně velice časově náročné a nejsou mm, ve prospěch vytvoření budoucnosti pro mladého člověka musí využívat všechny šance, aby eh, byli schopni eh, začít nový život. A změna eh, pobytu těch nezletilých by se měla omezit na minimum. V současné době něco takového má mít maximálně během 6 měsíců. Transfery ovšem mnohem, často trvají mnohem déle. A proto by ten nezletělec měl přístup k mnohem rychlejšímu postupu, kdyby se ta žádost přeskoumávala v daném státě, kde se nachází. České státy říkají, že je tady prvoinstanční rozhodnutí v jiném členském státu. Říká se, že by bylo lepší vrátit do k otevřeného případu. Ale transfery obyčejně e, trvají, bo téměř trvají déle než 6 měsíců a proto tento argument eh, o rychlejším řízení padá. Prostě tak to je, to je zcela zřejmé. Nezletilec by eh, dosáhl rychlejšího procesu, kdyby bylo zahájeno nové řízení ve členském eh, státu jeho přítomnosti. Jak také bylo řečeno zainteresovanými stranami, pokud se tato přístup rady stane legislativou, tak je tady velké riziko, že Soud tohle bude mít za porušení charty základních práv. A budeme tady mít celou eh, řadu eh, soudních případů, jeden za druhým. Abychom eh, se vyhnuli zneužití, tak soud i navrhl řešení. Pokud už bylo uzavřeno řízení v jednom členském státě, tak druhý členský stát může bát její, eh, tu další žádost za nepřijatelnou. A proto eh, může eh, projednat jenom nové části žádosti. A je zřejmé, že klíčové dokumenty bude třeba přeložit. A, a stejně jako ten transfer nezletilého, tak to a, si vyžádá určité správné řízení, správní řízení a bude si to vyžadovat čas, bez pochyby. Ale ten e, nezletilý bez doprovodu alespoň nebude vystaven dalšímu transfertu a veškeré té nejistotě, která s tím souvisí. A dlouhého období, dlouhému období bez jakékoliv vyhlídky na život. České státy jsou e, zavázány nebo jsou povinny vyměňovat informace podle dalvinského nařízení, zejména pokud jde při posuzování žádosti mezinárodní ochranu. Tato je také v souladu se článkem 4.3 smlouvy Evropské unii. Soud eh, má za to, že zájem eh, nezatělců je eh, vyšší než další projednání. Takže místo toho, aby eh, tito eh, lidé byli eh, ve stejném postavení jako dospělí žadatelé, tak soud rozhodnul, že členské státy by měly lépe využít možností azylového aký a, a k přeskumu žádostí. To jsem chtěl říct jasně. Protože možná jsem to neřekla tak, když jsem si poprvé vzala slovo, ale tohle je názor který, ke kterému musíme přihlížet. Takže bych opravdu ráda znovu zdůraznila, že bych vám chtěla poděkovat všem za příspěvky a nevidím žádnou potřebu zacházet dále do podrobností, ale uh, samozřejmě ráda navážu kontakt eh, s kýmkoliv um, dalším, kdo je zainteresovaná této velice důležité otázce. Děkuji, Cecilie. za odvedenou práci. A teď, jelikož poslední dva body na našem pořadu eh, jednání na dnešní odpoledne jsou odloženy, tak to znamená, že budu muset ukončit zasedání. A vzhledem k tomu, že eh, zítra ráno jsme eh, zrušili první bod na pořadu zasedání, tak naše zasedání začne až v 10 hodin. Takže vám přeji příjemný večer a uvidíme se zítra v 10 hodin ráno.